<clears throat> Zasedání je zahájeno. Dobrý den, dámy a pánové. Další bod na pořadu jednání je zpráva Wolfa Klince o koordinaci pravidel správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cených papírů. A prvním řečníkem je pan Klinc. Čtyři minuty.